Uh, dear friends, ladies and gentlemen, 60 seconds to the... 60 vteřin, dámy a pánové. 60 vteřinové varování. Posaďte se. Začneme bezodkladně. And uh, please take a seat, all of you, advisors. And... Prosím, posaďte se všichni, včetně poradců skupiny EPP. Platí to pro všechny. A všichni ostatní. From ECR. Z EKR. Okay. <laughs> okay, sorry. Sorry, sorry. Dear friends. Milí přátelé, proč bych si přál, abychom tady měli klidné prostředí, tiché prostředí. A totiž proto, že pro vás mám důležité informace. Všichni jste připraveni. Dnes ve 13.30 začne parlamentární plénum k energetické komunitě. A naši kolegové z šesti zemí západního Balkánu plus Gruzie, Moldova a Ukrajina by se s námi rádi sešli. Minule rovněž přicestovali tisíce kilometrů, sedm tisíc kilometrů v jednom případě a pak tam byli pouze dva kolegové z Evropského parlamentu přítomní. No a přitom jich tady je přece jen několik desítek, kteří přijeli z východní Evropy, mají zájem se s námi sejít a přitom z ITRE tam nebyl téměř nikdo. To my bychom si to měli vzít na starost. Přece jsme to byli my, kdo v roce 2005 jsme spustili tuto iniciativu. Devět našich sousedských zemí se snaží dospět ke stejným pravidlům jako my v energetické unii. Tak, aby vznikla energetická unie 37, 36, 37 zemí. Přijďte tedy, prosím, přijďte alespoň na 15-20 minut. Před zasedáním tam bude ještě takový eh, bufetový lunch. Mohli byste tedy eh, takto si vyřešit situaci a sníst, naobědvat se před začátkem. Tedy to je 13.30. Pak eh, ve 14 hodin se sejdeme s těmito kolegy a ve 14.30 začíná naše zasedání. Teď testujeme hlasování, zahajuji hlasování, hlasujte prosím zmáčkněte to, co je třeba, není vás dost. Padesát dva pásy. Potřebujeme vás 34. Co se tady děje? Nikdo tady není? Nebo to nefunguje? Uh, mine, mine is not working. is going on. Oh, no. okay. Dobře, děkuji vám. Uzavírám, končím hlasování. Výborně. Začněme tedy. Jedná se o e, návrh stanoviska. Zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie. Spravodajem eh, je pan Butikofer, kompromis 1 pro, proti zdrželi se. Jedna, tři eh, oddělené hlasování, které si žádá gové Environmentální standardy pro, proti. Ještě si to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 1, 4, 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti, Zdrželi se? To si ověříme, ověřujeme. Ověřujeme šestnáctku. Končím hlasování. Schválena. 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 149 pro. Sto devět, ještě jednou. Hlasy se proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis je A pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 2D pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 3B, 2B pro, proti, zdrželi se schválen. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ano. Dobrá. Ověřujeme 164. A končím hlasování. Zamítnuto. 165 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ano, samozřejmě. 165. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2C pro, proti, zdrželi se, schválen. 3A pro, proti, zdrželi se, schválen. 3B pro, proti, zdrželi se, schválen. 3D pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 3E pro, proti, zdrželi se schválen. 192 pro, 192. Ano, prosím. Pane předsedo, myslím, že jsme nehlasovali o 185C část 2. You are right. You... Ano, máte pravdu, omlouvám se. Poznací návrh 100 85, druhá část, protože tady to mám šedě, ale máte pravdu, měli bychom o tom hlasovat před kompromisem 3a. 185, druhá část, omlouvám se vám. Je to takový výjimečný případ pro, proti, to si ověříme. Ověřujeme tento pozměcí návrh a končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 3E, ještě jednou pro, proti, zdrželi se schválen 122 pro, proti, zdrželi se zamítnut 196 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 3F pro, proti, zdrželi se schválen. 200 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dvěstě osm oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano. Dobrá, ověřujeme první část. 208, první část, konec hlasování. Zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto ještě jednou. Ano, samozřejmě. Druhá část končím hlasování. Zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. 213 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, tady tento případ. 24. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. 28 a 232 společně jsou identické pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se to si raději ověříme. Tady. 30. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Kompromis 6a pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 6b pro, proti, zdrželi se, schválen. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis, ano, samozřejmě, ještě jednou o 271. Končím hlasování. Zamítnuto. 7A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7B, pro, proti, zdrželi se, schválen. 7C pro, proti, zdrželi se schválen. 42 pro, proti. To si ověříme. 42 hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7D pro, proti, zdrželi se. Schválen. 7E pro, proti, zdrželi se schválen. 7F pro, proti, zdrželi se schválen. 306 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Ano. Tedy ještě jednou hlasujte elektronicky. 306. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8a pro proti, zdrželi se schváleno, 8B pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8C pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis D pro, proti, zdrželi se schválen, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3, 2, 322 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schválen. 321 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schválen. 330 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schválen. 59 pro, proti, to si uvěříme. 59. Končím hlasování. Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, 63, dobrá. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, to si ověříme. Hlasujte prosím o 66 a končím hlasování. Zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 73 pro, proti, to si ověříme. Hlasujte o 73, prosím, ještě jednou. Končím hlasování. Zamítnuto 74 pro, proti. To si ještě ověříme, 74. 74, hlasujte a končím hlasování. Zamítnuto 75 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schválen 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schválen. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti. To si ověříme. 85 ještě jednou, prosím. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti zdrželi se. Schválen. 88 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schválen. 98 pro, proti, to si raději uvěříme. Hlasujte prosím elektronicky o 98. A končím hlasování. Zamítnuto. 100 pro, proti. I tu stovku si přece jen ověříme pro jistotu. Končím hlasování. Zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schválen, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, osmičku si ověříme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 proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schválen. 133 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. 133, hlasujte, prosím. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schválen. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A hlasujeme o e, stanovisku v pozměněné podobě, samozřejmě jmenovitě. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Dobrá, blahopřejeme zpravodaji. A tím jsme skončili hlasovat o tomto dokumentu. Další. Takže další bod se týká volného pohybu jiných než osobních údajů v Evropské unii. Pravodajem je pan Stislav Krasnodebsky, takže kompromis jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme 63. Končím hlasování. Zamítnuto. 64, kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověřujeme 64. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 78. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrž... ověříme to. Ověřujeme 33, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 pro, proti, opět to ověříme, ověřujeme bod 35. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 39. Pro, proti, eh, pardon, 41. Uh, 41. Ověřujeme. Končím hlasování. Přijato tentokrát. 42 pro, proti, drželi se, přijato. 43 pro, proti, ověříme 43. Ověřujeme, prosím, hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to velkou většinou přijato. Gratuluji panu zpravodaji. Nyní přistoupíme k dalšímu stanovisku. Rovnost jazyků v digitálním věku. Spravodajkou je paní Marisa Matias. 35. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Možná bychom mohli hlasovat v bloku? Ne. Takže 53 pro, proti. Tak ještě, ještě jednou, nebo ověříme to raději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 přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato.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 je to návrh stanoviska, pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis dvě, pro, proti, to ověříme. Ověřujeme kompromis dvě, dva. Končím hlasování. Přijato. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, ověříme, ověříme to. Ověřujeme kompromis číslo 4. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Ověříme i tento kompromis. Zřejmě to bude přijato, ale měli bychom to raději ověřit. Končím hlasování. Je to přijato. Ano. 18. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, ověříme to elektronicky. Hlasujte prosím, 18. A 18 plus 7 společně. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Hlasovali jsme společně o 18 a 7, protože se to mělo hlasovat v bloku. 47, kdo je pro? Proti? Drželi se. Opět to ověříme. Ověřujeme 47. Končím hlasování. Zamítnuto. 76 pro, proti. Drželi se. Zamítnuto. 19 pro, proti. Ověříme to rovněž. Ověřujeme 19. Končím hlasování. Přijato. 20 pro, proti. Ověříme dvacítku. Prosím, zvedejte dobře ruce, abych to všechno dobře viděl. 20, končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Ověříme tento kompromis 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 a 8 hlasujeme společně. Kdo je pro, proti? Raději to ověříme. Vypadá to, že je to zamítnuté, ale ověříme to. Hlasování je uzavřeno a je to opravdu zamítnuto. A nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Jedná se o zprávu pana Kloda Turmese prováděcích pravomocích a tato zpráva, toto stanovisko bylo přijato. Teď to tedy nebyla úplně zdrcující většina, ale přesto to bylo přijato. And EPP voted against. Yeah? We don't know why. No. I didn't press, but it, would, it, was, it was not. Děkuji, dámy a pánové, děkuji všem. A teď přistoupíme k dalšímu programu. Goodbye. our rapporteur, uh, Jens. Náš zpravodaj, pan Jens Kajer, zatím není přítomen. Z toho důvodu jsme se rozhodli ještě chvíli počkat. Ale pak zde máme zpravodaje pro rozpočet, pan koleg Daniel Dioty, ten už je zde, tak já, že, já mu děkuji. Ale tedy ještě chvíli chvíli posečkáme na našeho zpravodaje Jenska Jera, který za minutku dorazí podle našich informací. yeah. uh, Mr. Paul Rubik, Paul. Pan Polru bych chtěl něco do bodu různé, teď na to máme dobrou příležitost. Já jsem jenom chtěl něco říci. 17. května máme se nás přijít komisař Maraš a také zde máme informace o z Kyoto. Já bych rád chtěl poděkovat kolegy aby si zapamatovali toto datum, budeme hovořit o konkurenci nebo soutěži ve vědě. Máme tam také VFR asi tři stránky o devátém rámcovém programu. Takže 17. května k mezi nás přijde pan komisař Moedas a myslím si, že to bude velice ušitečné a možná bychom mohli zahájit zrychlený postup. Možná bychom se mohli zamyslet nad nějakým strategickým přístupem, protože už teď je jasné, že Evropský parlament chce, aby devátý rámcový program byl přijat co nejdříve. Já sám podporuji Pascala Lamyho ohledně těch rozpočtů. Takže já si myslím, že zkrátka toho 17. května by byla dobrá příležitost, abychom se jako výbor ITRE dostali do čela těchto jednání. Děkuji, kolego. Děkuji, pane kolego. Takže čtvrtek 17. května čeká nás prezentace o devátém rámcovém programu se zvláštním zaměřením na mezinárodní spolupráci. Bude zde zástup, bude zde evropský komisař a také náš kolega pan Rubich, také zástupce Japonska, takže děkuji velice za to, že jste nám, pane kolego, připomněl tento program. No, teď už je mezi námi pan Jens Kajer, čili můžeme začít. Čeká nás výměna názorů o rozpočtu z roku 2018. Máme zde hlavního zpravodaje z výboru pro rozpočtu a pro nás je zde hlavním zpravodajem pan Jens Kajer ten odpovídá za priority výboru ITRE. Komise by měla představit návrh rozpočtu do konce května, to je obvyklý postup, ale vzhledem k tomu, že tam bude poměrně krátká doba mezi tím, kdy bude zveřejněn ten návrh, tak ITRE by rádo připravilo své stanovisko ve formě dopisu, což je také takový dost Mm, typický postup, protože většinou toho času není dost, abychom připravili zvláštní stanovisko. Takže zašleme dopis do výboru pro rozpočet. Hlasovat o té linii, která se týká, bude v 10. července a o usnesení se bude hlasovat 24. září. Všichni jste byli vyzváni, abyste navrhovali různá téma na pilotní projekty a přípravné akce. Do 24. dubna byla lhůta. 24. dubna, to znamená, že dnes ta lhůta uplynula. Takže máme před sebou ještě mnoho času. Takže já děkuji oběma. Hmm zpravodajům. Milí kolegové, nejprve si vyslechneme pana Vioteho, který se ujme slova a pak vystoupí náš zpravodaj pan Kajer. Takže nejprve začne náš drahý přítel z výboru pro rozpočet. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za pozvání, děkuji výboru, který projevil zájem se mě vyslechnout a já tedy během několika minut se budu soustředit na některé důležité body. A hned eh, na začátku bych chtěla říct z hlediska metodiky, z hlediska postupu, eh, bych chtěl spolupracovat se všemi výbory, se všemi europoslanci, abychom měli skutečně eh, silný mandát, silný návrh, eh, mandát, který bude co možná nejširší, aby tedy panoval konsenzus v parlamentu, protože pak budeme silnější pro dohodovací řízení s radou a v tomto smyslu především se obracím na váš výbor, který má zásadní úlohu u některých eh, kapitol, které jsou vlastně základem evropského rozpočtu. Eh, určitě jste eh, už četli dokument, který jsme schvalovali, to byly hlavní pokyny pro rozpočet, schvalovali jsme to v březnu na plenárce a viděli jste, jaký význam právě tam mají témata zpracovávaná výborem ITRE. Chtěl bych tedy eh, říci stručně takový přehled, abychom viděli, zase shodneme na prioritách a potom si vyslechnu vaše priority eh, na základě toho, co bude říkat kolega Gejer, se kterým se známe také z výboru pro rozpočet, kde je místo předsedou, což samozřejmě usnadní eh, spolupráci našeho výboru s vaším. Eh, my také potřebujeme navýšit eh, prostředky na okruh 1A. Jedná se zejména o programy Horizont 2020 a COSME a především v rámci eh, Horizontu 2020 musíme zajistit přiměřenou úroveň těch položek nebo prostředků, abychom mohli posilovat výzkum, nové budoucí technologie, Eh, dále pak tam jsou položky inkluzivní inovativní společnost, eh, Evropa ve světě změn, pak je tam také nástroj pro malé a střední podniky. Eh, takže dále prostředky na kosmet by také měly být navýšeny. Tam to je zase malé a střední podniky, vhodné prostředí pro investice, konkurenceschopnost a podpořit mladé badatele, mladé podnikatele, aby mohli vlastně zahájit své iniciativy díky tomuto programu. potom e, programy o inteligentních sítích, e, snižování emisí, obnovitelné zdroje energií a boj proti chud, no, energetické chudobě. Chceme obnovit ten e, cíl, který si vytyčil výbor pro rozpočet. Musíme vlastně omezit ty škrty, které se mají dělat v horizontu 2020 a v programu MCE. Abych, eh, to se udělalo kvůli tomu, aby se mohlo financovat EFSI. Je třeba zaručit, aby se utratil alespoň 20 rozpočtu EU na akce ve prospěch dekarbonizace a klimatu. Eh, to je, tyto poslední dva body jsou velice relevantní podle našeho názoru a jedná se o financování Evropského programu rozvoje eh, v oblasti obrany. Eh, chceme zajistit, aby eh, rozvoj tohoto nového programu neznamenal, že budou odebírány prostředky z jiných již existujících položek nebo programů. My se chceme tedy řídit principem, že pro každý nový výdaj musí být vyčleněny nové prostředky. A e, tato garance je velice důležitá pro dlouhodobou životaschopnost programů a eh, je to i důležité pro parlament, který vlastně zodpovídá vůči občanům, eh, je to důležité pro podniky, pro výzkumníky. Dále chceme zabránit škrtům a najít nové financování pro agentury, tak aby mohly eh, plně vykonávat své nové úkoly. To je především ENISA. Eh, takže to jsou eh, takové hlavní eh, otázky, které leží na stole, ale rád si vás tedy budu poslouchat a budu si činit poznámky, abych tedy byl informovanější. Děkuji. Děkuji mnohokrát, milý kolego. A já teď požádám našeho zpravodaje, kolegu Gajera, aby si vzal slovo. Prosím. Děkuji bardzo, prezident. Ähm, ano, v skutku je tomu tak, jak to popsal Daniele Vioty. Jsme tady eh, ve spolupráci s výborem pro rozpočet, takže je to takový ping-pong a když je ten nadpis eh, k prioritách a potřebách, tak eh, opravdu to tak musí i logicky pokračovat. Já se zároveň musím omluvit za spoždění. Já jsem ale byl mimo a ta záležitost si to zasloužila. Totiž tam jsem byl v budově Jan, v budově, kde se konal zasedání rozpočtového výboru a tam se eh, hovoří o, s radou a s komisí o tom dodatečném prostředku pro uprchlíky v Turecku, tedy dodatečné zdroje a právě se tam jedná o záležitosti míry spolufinancování členských států a Evropy v té druhé tranši. Zdá tedy opravdu ty nové 3 miliardy eur budou schváleny. Ono možná to zní trochu abstraktně tady těm kolegům, ale bohužel komise nemá zatím na mobilizaci toho až tolik těch prostředků. Takže tady je to něco, co opravdu tne do živého a je třeba, aby členské státy si to mezi sebou nějak schválili a aby hlasovali pro něco, co není až tak negativní z pohledu celoevropského rozpočtu. A nyní to zatím bohužel tak hrozí. Proto se stojí za to zabývat diskusí k posílení určitých eh, prostředků zde. Daniele i já spolupracujeme na rozpočtové politice, většina eh, kolegů se tím až tak nezabývá a většina prostředků, kterými disponuje evropský rozpočet, je fixována ať už na společnou zemědělskou politiku, a tam víme, že mají zemědělci na ní nárok a čekají tu pomoc, anebo je to fixováno a už vyhrazeno na regionální politiku, to jsou ty národní obálky, které byly vyjednány ve více straném řízení a tam si regiony už propočítali a opravdu čekají na to, že ty prostředky ve správný moment přijdou, aby mohli prosazovat politiku soudržnosti a tak dále. Co nám zbývá? To jsou prostředky, vůči nímž má komise volný přístup, což je Horizon 2020 a um, facilita uh, Connecting Europe. A bohužel, pokud se uvažuje o škrtek, tak zrak komisařů padne právě na tyto záležitosti. A tady má kolega Vilty pravdu. My, když se snažíme vyjednávat, a slaďovat naše zájmy, tak máme poměrně malý manévrovací prostor. Naštěstí ale v otázce rozpočtu nemáme v našem výboru až tak velké názorové rozdíly. My zcela podporujeme ta těžiště, která zde vyjmenoval kolega Vjoty a i zhrnul je do těch guidelines, tedy Horizon 2020, tam se škrtat nesmí. Spíše naopak, měl by se posílit. Já osobně jsem eh, s obavami zjistil, že bohužel jsme schopni podpořit pouze každý sedmý slibný nový návrh. Přestože Horizon 2020 je poměrně velký, ale na to, co bychom potřebovali, je příliš malý. Jinými slovy, my bychom, kdybychom měli dost prostředků, podpořit sedmi násobně více slibných kvalitních projektů, čímž bychom mohli zvýšit koherentnost a um, potenciál, rozvojový potenciál EU. Což znamená, že opravdu potřebujeme více, spíše než méně a potřebujeme Horizont 2020 posílit. A to platí jak e, u těch programů, které jsou přímo v 2020, ale i o jiných e, inovačních programech, které má EU. No a Protože tomu tak je, tak bychom, milí kolegové, se neměli nechat vtáhnout do hry rady, která neustále hovoří, ano, chceme se dohodnout na rozdělování prostředků, ale protože v některých členských státech eh, už nejsou na to peníze na eh, ten výzkum obrany schopnosti, tak to musíme odejmout z horizontu 2020. A já souhlasím s kolegou Bioty, že pokud rada si přeje, a má to logiku, že by tam mělo být více prostředků k tomuto tématu a je schopna se i shodnout, tak se to musí řešit formou dodatečných prostředků, protože stavět proti sobě schopnost a jiné kvalitní promyšlené cíle horizontu 2020, to je úplně nesprávný přístup, protože my přece si přejeme více společných evropských, celoevropských statků, které chceme podpořit, nikoli méně. Máme neustále nové výzvy a to opakují všichni. Nové výzvy znamenají více prostředků, nikoli pouze střihy někde a přesouvání prostředků jinam, tak jak se to rada snaží uhrát. To platí i pro Connecting Europe ani, ani tam prostředky nestačí, či e, z jiného pohledu jsou v podstatě už šizeny a to se týká i agencí. Navíc se přece musí i prosazovat celoevropská legislativa a vymáhat. Možná by se měl celý systém mobilizování a um, evropských prostředků i sjednotit a nově promyslet. I u těch agentur. My přece jsme byli svědky situaci, kde, když jsme měli členské státy v tom minulém finančním rány, se shodli, že rozpočet na obranu, Evro... já se omlouvám, ne parlamentu, evropských institucí se musí smrštit o 5%, což znamenalo, každá agentura musela ušetřit 5% na personální záležitosti. Pouze když dokazovala, že se jí rozšiřovala oblast působnosti a tak dále, tak se to muselo přesouvat mezi agenturami, někdo jiný musel propustit, případně e, přesunout své e, lidi větší měrou. A mě tady říkali, já nevím, pane Gajere, jak já to mám splnit, jak já to mám dokázat, protože my už jsme na hraně svých možností. A eh, možná se to dá vyčíst i z toho, do jaké míry my společně s členskými státy, například u Frontexu, to rozhodně eh, je něco, co sice nesouvisí s ITRE, ale i tam jsme uvažovali, jakým způsobem můžeme snižovat stavy. 5% od roku 2013 s těmi všemi nepředvídatelnými, tedy s nimiž se vlastně nepočítalo možná eh, spíše. A proto záleží na tom, abychom u agentur, které máme eh, pod dohledem my, chránili. A abychom vždy zdůrazňovali, jak jsou významné pro společný trh a že tam škrtat takhle lehkovážně nelze. Eh, pan eh, Stínový zpravodaj Saniny za EPP jako další. Děkuji, ano, stručně. Myslím si, že to, co tady nadnesli kolegové, je velice jasné a byly to vyčerpávající komentáře. Takový hlavní argument je eh, vlastně nedostatek reálných eh, manévrovacích rezerv, které bychom měli eh, v rozpočtu. Je to problém, že potom ty rezervy jsou vlastně, ty marže jsou fixní, a není potom možné eh, hradit nějakou pomoc. Důležitá je tedy k eh, množství a pravidla. Už jsme to viděli u zemědělství, eh, které má tedy z kvantitativního hlediska velký podíl na rozpočtu. Potom tady jsou pravidla pro rozdělování evropských prostředků. Pokud jde o devátý eh, rámcový program, na kterém závisí budoucnost Horizontu 2020, už říkali kolegové, že klíčové je téma inovací a výzkumu. Naším úkolem bude bez pochyby, jak už tady zaznělo, zajistit dostatek prostředků a definovat pravidla, která budou eh, vlastně v souladu s hlavní výhodou EU, to je výjimečná schopnost inovovat uvnitř podniků, především uvnitř malých a středních podniků. A to je třeba zachovat při životě. Je to opravdu takový hnací motor evropských inovací, právě ty malé a střední podniky. A proto hlavním cílem každé rozpočtové politiky, má-li být seriózní, musí být to, že je vlastně přítelem podnikatelů e, nástroj e, rozpočte je vlastně nástroj, který nemá být nějakou sociální pomocí. Ten nástroj má zaručit prostor pro ty, kteří vytvářejí hodnotu. A na základě toho by potom bylo možné vlastně zajistit zdroje pro blahobyt našich občanů. To je tedy zásadní věc. My jsme viděli tu vlastně kritickou vazbu mezi finančními nástroji, jako je CEF, a mezi vlastně rozvojem infrastruktury. Pak tady byl EFSI, tedy Junckerův plán. To jsou investice, které eh, CEF může být podporován investicemi z EFSI, nikoli. To je něco jiného. Nemůžeme tedy dopustit eh, se té chyby, že bychom omezili nástroj CEF. Já Myslím, že ta naše spolupráce eh, musí být založena na těchto solidních kritériích a určitě to potom dospěje k té kýžené spolupráci všech kolegů. Děkuji. Děkuji, kolego, za tvé názory a připomínky. Jménem ALDE pan Rikwe. on Pan Rückert za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že už tady bylo řečeno mnohé a já nemám moc co dodat. Je jasné, že v rozpočtu, který byl vždy velice e, omezený, se komise a parlament snažili vyhradit specifické prostředky nebo specifické programy na to, co považovali ve své době za nejdůležitější, tak aby bylo možné případně financovat i, spolufinancovat to z rozpočtu eh, členských států. Tak to tedy byl například eh, vznik program Horizon 2020 nebo Connection Europe Facility, eh, kde vlastně využívali ty prostředky pro financování evropského vesmírného prostoru, na což vlastně jednotlivé člen, rozpočty členských států neměly dost peněz a členské státy vlastně hodnotí potřeby rozpočtu. To jsme viděli třeba při eh, takzvaném Junckerově fondu, kdy části fondu byly získávány z programů, které jsou zcela zásadní. A eh, podporuji to, co říkal místo předseda výboru pro rozpočet a náš zpravodaj, Eh, není možné toto tolerovat, že se prostě eh, evropské rozpočty se škrtávají právě tam, kde jsou nejdůležitější, kde jsou skutečně evropské. Jedná se především o výzkum, už to tady bylo řečeno, že je třeba podporovat produktivní investice, to je eh, výzkum a vývoj, to jsou investice do infrastruktury, ať už energetické, telekomunikační nebo dopravní prostřednictvím CEF. A pochopitelně to je také kapacita vlastně agentur. My jsme tedy s nadšením naplnili program agentur, ale už s menším nadšením se pak naplňuje jejich rozpočet, což je celkem paradoxní. A tento rozpočet mm, na rok 2019 je zajímavý tím, že by měl umožnit našemu parlamentu ukázat, jak je odhodlaný i v diskusi o budoucím víceletém finančním rámci. To znamená, že parlament musí vlastně opakovat, že evropská přidaná hodnota je právě předmětem toho rozpočtu. A při diskusích o rozpočtu a při diskusích o víceletém finančním rámci, které také probíhají, eh, čekáme na chystaný návrh komise, je zcela nezbytné, abychom politicky znovu potvrdili své priority, abychom politicky znovu potvrdili eh, to, co chceme podporovat, ale také to, co, chce, to, co odmítáme. Ta diskuse bude určitě dále probíhat Viděli jsme to při diskusích o programu ohledně kompenzace migrace. Byl to program vlastně spolupráce s Tureckem. A je tedy třeba opravdu podporovat programy té evropské povahy. Musíme si mezi sebou projednat, zda obraný fond, který je soustředěn hlavně na výzkum a vývoj, Eh, by měl být eh, chápan jako priorita eh, v, rámcovém, v devátém rámcovém programu, protože prostředky tam prostě nejsou. Nikdo nepochybuje o opodstatněnosti tohoto programu, ale nejsou tam prostředky. Náš výbor si uvědomuje, že je třeba hájit rozpočtově priority, které EU má a v těch oblastech, kde vlastně nemohou jednat jednotlivé členské státy. A to rozhodování o rozpočtu není pro nebo proti evropské. Jedná se o rozhodování pro budoucnost nebo proti budoucnosti. A členské státy e, musí uznat, že je třeba hledět do budoucnosti a investovat tedy do výzkumu, vývoje a infrastruktury, což jsou nástroje, které hájí náš výbor. Myslím, že jsme na stejné vlně, pane předsedo, eh, jako předřeč, předřečníci. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Jako dalšího zvukolejku z Alde, pana Rubika. Ten je první na seznam. Ano, srdečné díky. Rovněž i na kolegy. Tady je, myslím, rozhodující, abychom u vyjednávání s radou u těch těžišť byli jasní. A z našeho pohledu ten program Horizon 2020 je tím těžištěm a my jsme minule na podzim dokázali, že jsme měli dost argumentů a 100 milionů nových čerstvých peněz jsme opravdu i dostali. A i tentokrát musíme vytáhnout do boje a žádat poradě, aby byla připravena ty prostředky k dispozici dát. Nám už bylo sděleno, že nechtějí diskutovat o 100 milionech, pokud to je pro ně příliš málo, tak bychom měli žádat více. Já navrhuji, abychom žádali 100, 250 milionů, protože když se tam jedná o program, který čítá miliardy, tak to není nějak moc. Pak máme kosme. I o ten program se musíme postarat, ale tady ty aktivity, které by to měly dále rozpumpovat, to bude rozhodující. U těch eh, pracovních míst. Tam by měly mít podniky globálně šanci se dostat eh, do povědomí a ty musíme podpořit. Třetí věc, agentury. I zde už kolegové předeslali že je to vážná věc. Tady musíme intenzivně zkoumat, zda by tam nemohlo být dosaženo synergického efektu. Tam bychom měli s těmi agenturami spolupracovat a posílit je. Z našeho pohledu to je EISA, BEREK a ENISA. A tam například bychom mohli nastolit takové řídící platformy, které by alespoň z pohledu technického rozvoje vše profesionalizovaly k zacílení eh, těch vyjednávání. No, příští rok se budou konat eh, do Evropského parlamentu volby a když se podíváme na Eurobarometr, tam z toho vyplývá, že Evropané vidí užitek z výzkumu a vývoje celoevropský. Tedy pokud jsme ochotni se s radou o něčem poprat, tak to je velice silný argument. Tam jim poukážeme na to, že co se dá dosáhnout v oblasti zdravotnictví a jiných záležitostí, tady jdeme na kořen evropanství a co by Evropský parlament bychom mohli mít šanci dosáhnout toho, co si přejeme. Děkuji, kolego paní Françoise Groste. Merci beaucoup. Děkuji vám, pane předsedo. Když eh, slyším kolegy z výboru pro rozpočet, tak se opravdu musíme znepokojovat. Já mám opravdu pocit, že eh, rada eh, se chová velice nezodpovědně. Eh, členské státy chtějí stále více po Evropské unii, ale nikdy nejsou ochotné poskytnout více prostředků. Jako příklad mohu uvést eh, Evropský obraný fond, pro který jsem zpravodajkou. 500 eh, milionů eur na období 2019-2020. Tady o tom čísle už je rozhodnuto, je to odsouhlaseno, ale parlament a rada se neschodnou na tom, odkud se ty prostředky vezmou. A já jsem byla velice zklamaná, když včera v tomto sále jsem poslouchala místo předsedu komise pana Katajnana, který žádal po parlamentu, aby se trochu snažil v jednáních o rozpočtu. Já jsem mu odpověděla, že ale tu snahu musí vyvinout obě strany. Rada i parlament. Ale je nemyslitelné, aby se systematicky vybíraly rozpočtové položky jako Horizont 2020 a nebo další rozpočty, které se týkají eh, výboru ITRE. Já tedy říkám, že to je nezodpovědné v době, kdy eh, se naše společnosti mění díky novým technologiím. Pokud eh, neuděláme to nezbytné, právě nyní, tak bohužel budeme v EU nabírat spoždění a ta neodpovědnost členských států tu eh, velice draze zaplatíme za 15 nebo 20 let. A je třeba opravdu eh, být velice sjednoceni eh, v této bitvě. Ano, v jednání každý musí trochu výjít vstříc, ale opravdu rada se chová nepřípustně a komise to podporuje. To je zcela nepřípustné a tady myslím, že bychom měli být opravdu velice tvrdí. Uh, thank you very much, madam. Děkuji. Jak vidíte, pane zpravodaji, jsme všichni zajedno, zcela dokonale v našem výboru. Já už téměř bych vlastně mohl ty diskusy zastavit. Ani vlastně už nemám řečníky, kteří by se k tomu chtěli vyjádřit. Zdá se, že situace je opravdu jasná. A nyní jste na řadě vy, Daniele. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, kolegové a kolegyně. Jak už říkal pan předseda, ty komentáře e, mi umožňují být velice rychlý, protože tady panuje jednota, jak se ostatně často děje v parlamentu, i když jsme z různých výborů a já jsem rád, jak už jsem říkal, že váš výbor e, tedy se bude podílet na diskusi o rozpočtu prostřednictvím vašeho zpravodaje pana Gejera, který byl zpravodajem pro rozpočet také před dvěma lety. Pak je tady také kolega Rybik, se kterým už celé roky děláme společně ta dohodovací řízení. A já tedy potvrzuji ten politický názor že ta vaz, ten vztah mezi parlamentem, komisí a radou je tady ústřední. Byla tady zmínka o komisaři Katajnenovi, který řekl, že parlament by se měl trochu snažit, ale my také chceme, aby pan komisař zajistil, že se komise bude snažit a bude třeba tvrdší vůči radě. A musíme tedy požadovat poradě, aby se více zajímala o to, no, co chceme, protože my zastupujeme vůli občanů a ty prostředky, které jste tady velice dobře popisovali, které se týkají tedy vašeho odvětví, ale platí to i pro další odvětví, to jsou prostě prostředky, které odpovídají skutečným požadavkům eh, občanů. Pan Rybik to velice dobře vystihl to, co chceme my, není to proto, že by to bylo naše přání, ale to vyplývá z, eh, ze situace občanů. Takže toto je tato zásada, která nás vede v té práci. Musíme v tom být jednotní. Princip je, že na nové programy je třeba dát nové finance. Není možné eh, mít nové programy, když nejsou nové finanční zdroje. Rozpočet, rozpočet je poměrně omezený a rigidní. Už je všechno eh, alokováno i na další rok. A poslední věc, kterou bych chtěla říct z toho spíše jakožto politický kolega, než jako člen výboru pro rozpočet. Eh, a chtěl bych eh, tedy požádat kolegy a přátelé, abychom se všichni snažili eh, vyvíjet tlak i v našich zemích na naše vlády. My potom vlastně stojíme proti radě, která zastupuje vlády, ale někdy jsou problémem jednotlivé vlády. A je třeba přesvědčit ty naše národní vlády o tom, co my navrhujeme. A, takže pokud by se nám podařilo navázat e, takovéto kontakty e, s vládami, tak by potom to dohodovací řízení možná mohlo probíhat e, lépe, což říkám tedy jakožto souhraný zpravodaj pro rozpočet. Ano, velice děkuji kolegové, děkuji také i vám, pane kolego, za vaše shrnutí Myslím si, že je dobré, že jsme zde opravdu jako taková skupina přátel, která se shodne na rozpočtu a jeho prioritách. Já bych vám ještě rád všem připomněl velice důležitou věc, že se jedná o dost komplikovaný postup, který nás čeká. Zrovna dnes eh, dokončíme dopis, který vytýčí priority ITRE na rozpočet 2019. Tento Dopis odešleme začátkem června 2018, to znamená za necelý měsíc. Jak to bude poté? Potom jako členové výboru ITRE budeme mít možnost navrhnout posměňovací návrhy k jednotlivým liním rozpočtu. Lhůta pro předkládání těchto posměňovacích návorů je 26. To je tedy lhůta pro výbor pro rozpočet. Hlasovat se bude 10. července v rozpočtu pro výboru, eh, pardon, ve výboru pro rozpočet. Ne, ne, ne, tedy ve výboru ITRE se bude hlasovat 10. 10. 7. se bude hlasovat ve výboru ITRE a o rozpočtu těch, o těch liních se bude hlasovat ve výboru pro rozpočtu. Další postup. Každé stanovisko, které se bude týkat usnesení o rozpočtu na rok 2019 a také projednání návrhu stanoviska se bude konat 10. července ve výboru ITRE 10. července. Takže bude to stejné datum jako datum, kdy se ve výboru ITRE bude hlasovat o pozměňovacích návrzích eh, k těm jednotlivým liním. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, které se týkají stanoviska, je 5. září a ve výboru ITRE budeme hlasovat o celém stanovisku 24. září. Čili bude to probíhat jaksi paralelně ten postup dopisu, začátek, eh, ten odešleme začátek června Dále pozměňovací návrhy k těm liním rozpočtu. To je ten červen. V červenci se bude o nich hlasovat. A potom ještě stanovisko ITRE. To nakonec se odhlasuje 24. září. Děkuji kolegům, jak, nebo kolegovi, jak z rozpočtu, z výboru pro rozpočet, tak i našemu kolegovi. Děkuji kolegovi z výboru pro rozpočtu, že prezentoval své připomínky. A tím se dostáváme k bodu 13. Výzkumný program Euroatomu. Doplnění Horizontu 2020. Naším zpravodajem, respektive zpravodajkou, je paní Rebecca Harms. Dnes budeme projednávat návrh zprávy. Jedná se o rozšíření stávajícího programu Euroatom ten program už existuje od roku 2014 a ve stávajícím návrhu komise eh, je snaha to prodloužit do roku 2019, zachovat eh, konsistentnost eh, během celého sedmiletého období. Naší zpravodajkou je tedy naše milá Rebeka. Rebeko, dávám ti slovo. Máš slovo na začátek než začneme projednávat tento návrh. Děkuji, Jiří, říká paní zpravodajka. Budu hovořit německy, protože je to pro mě jednodušší, zejména v tomto tématu. Jako vaše zpravodajka jsem, jak vidíte z mého návrhu, toho názoru, že opravdu v rámci toho ehm, výzkumného a školského programu velice mnoho důležitých úkolů, takže nyní se soustředím pouze na těžiště. Já bych je totiž nastavila jinak, než tam jsou dosud popsány. Já se domnívám, že bezpodmínečně se musíme pustit do výzvy eh, stárnoucích reaktorů, eh, do problematiky zbavování se vyhořelého padliva a rovněž i refitů těch elektráren. I tam jsem to popsala. A z pohledu školení, rekvalifikací, nás tam čekají mnohé překážky. I z těch diskusí plyne eh, něco podobného z diskusí, které vedla Evropská komise. Zcela jasně vyplývá, že je třeba uvažovat opravdu dlouhodobě, zejména i u zemí, které už vystupují z atomové energie, Přesto však budeme potřebovat vysoce kvalifikované odborníky a to ve velkých počtech a dlouhodobě. Jak už jsem tedy řekla, i um, zbavování se paliva, zbavování se těch facilit, i sklady, i refity. Totiž členské státy už 50 let mají skladiště odpadů a přesto v té oblasti toho, jakým způsobem ty sklady budou likvidovat, nepokročili. Německo eh, před několika lety City se pustilo do hledání finálního skladiště ve Švédsku. Existuje rovněž přípravný program, ale soudní rozhodnutí to pozastavilo, protože soud si vyžádal fundamentální průzkum a přeskum eh, toho technického, těch technických specifikací. Tedy tam se zdá, že velice těžce budou tyto země pokračovat dále. Jiné unijní země, ty se zatím vůbec těmito otázkami nezabývají a většina zemí má e, společné to, že vůbec e, si neodkládá finanční prostředky na to období po doběhnutí nějaké jaderné elektrárny a vůbec se v té věci zatím v těch zemích nerozhoduje, co nastane. A proto ta agentura by poskytla občanům určitou jistotu, že se při nejmenším v oblasti výzkumu bude něco dít a bude se to nějak analyzovat. Z toho, jak to vypadá například u dopravy, u oddělování, tam jsem skeptická. Tam si myslím, že právě v těch jiných oblastech, které jsem právě popsala, lze dosáhnout více a že se je třeba soustředit na ty záležitosti, které jsem zmínila. Euratom, výzkumný program, tam podle mě by nemělo se e, bádat o e, možnostech nových eh, jaderných technologií a nového typu reaktoru. Rovněž i ta jaderná fúze a eh, to, eh, jak se těpení, tam rovněž si myslím, že tam jsme vedli zajímavé rozhovory, ale s kýmkoliv já se pouštím do tématu fúzní výzkum, tak se zdá, že jedna věc je v mezidobí stoprocentně už jistá, totiž jedná se o nesmírně drahý výzkum a vůbec nepřispěje k řešení našich klimatických výzev, protože komerční využití této jaderné fúze z pohledu i těch, kteří ji podporují, by mohla nastat až v roce po 2000 2050 a to už přece musíme své cíle naplnit, pokud tedy vůbec. Odborníci dnes už vůbec ani nechtějí slibovat, že by opravdu to dovedli do stádia, kdy to bude možné komerčně využít. Investice do e, štěpení jádra, tam to běží, ale i tam já na to nahlížím skepticky, protože mám pocit, že ten výzkumný program Euratom by měl být férový vůči všem členským státům stejnou měrou. A z tohoto místa bych ráda poukázala na skutečnost, že více než polovina unijních eh, členských států buď vůbec nepoužívá ani nepoužívala jadernou energii, anebo se rozhodla už eh, opustit tento způsob výroby elektrické energie. A proto já navrhuji hlavně přeskoumání a přizpůsobení těch priorit v tom smyslu, že se musíme zabývat bezpečnostními aspekty a výzkumem, jak je možné odbourávat jaderná, jaderné facility a jak je možné nakládat se skladováním paliva a jiných. Děkuji. Ano, děkuji. Takže nyní stínový zpravodajové za EPP, pan Uručev, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval zpravodajce paní Harms za to, že ve své zprávě velice jasně vyjasnila mm, své stanovisko k budoucnosti jaderného výzkumu, zejména hovořila o jaderné bezpečnosti a o tom, jak eh, to má být s pokračováním projektu energetické fuze. Já bych chtěla připomenout, že téměř polovina čistých bezuhlíkových technologií eh, pochází právě z jaderných elektráren v Evropské unii. Jaderné elektrárny jsou v Evropě a budou ještě celá desetiletí v Evropě v provozu, buď tím, že se prodlouží jejich životnost, nebo tím, že země vystaví další bloky nebo další jaderné elektrárny. A v celé řadě členských zemí již teď eh, existují takové projekty. Proto je zásadní, abychom mm, nadále vedle výzkum, který se týká bezpečného využívání jádra aby to minimálně bylo v této současné podobě. Jinak nemůžeme zaručit, že bude zaručena bezpečnost a dodržování všech těch eh, směrnic příslušných. Pokud by se měl výzkum omezit pouze na bezpečné vyřazení jaderných elektráren z provozu, je v této fázi nepřijatelné. Eh, aktivity jaderného štěpení v rámci Euratomu pokračují v rámci různých mezinárodních smluv. Mm, jsou do toho zapojené technologicky nevyspělejší země. Například Kanada nedávno sdělila, že by se ráda připojila k projektu ITER. Z toho důvodu, že složitý výzkum energetické eh, eh, jaderné fúze, která má přenést bezuhlíkovou energii, je něco, co také doprovází různé nové vědecké vynálezy a různé objevy různých nových technologií a tak dále. Takže si myslím, že teď je zatím příliš brzo, abychom to všechno hodnotili předem nebo abychom hovořili o komerční hodnotě tohoto výzkumu. Máme zde eh, program Eurotomu do roku 2020 a ten je jakýmsi legislativním aktem, který eh, chce, aby se pokračovalo v tom programu eh, jaderné fúze, kde je Evropská unie jedním z hlavním partnerů. Myslím si, že návrh Evropské komise, aby se pokračovalo ve výzkumu jádra i v těch následujících letech je dobře odůvodněný, reaguje na stávající potřeby v té oblasti jaderné energie Zároveň to odpovídá i mezinárodním závazkům, které byly učiněny třeba v oblasti jaderné fúze a proto to musíme podpořit bez nějakých velkých pozměňovacích návrhů nebo omezování. Děkuji. Nyní pan kolega Balčitis za SAD. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, děkuji za tento dokument, respektuji vaše stanovisko a chápu to tak, že jste do velké míry proti jaderné energii. Já jsem stínovým zpravodajem SAD a musím říci, že s vámi nesouhlasím. Návrh nařízení hovoří o rozšíření nebo prodloužení již existujících výzkumných programů a programů odborné přípravy o další dva roky. A já si myslím, že to je logické, protože je důležité, aby zde byla určitá konzistentnost, kontinuita a aby ten program nebo ty programy aby byly dokončeny. Není to žádný nový program, je to velice důležitý program. A jak už eh, říká sama komise, jsou zde dva hlavní cíle. Za prvé zlepšit jadernou bezpečnost, a za druhé nalezení bezpečných technologií um, nakládání s jadernými odpady. A pak je zde také třeba využití jaderných materiálů pro lékařské účely. Dalším velice důležitou oblastí je takzvaná jaderná fúze. Věříme tomu, že v budoucnu nám tato technologie umožní vyrábět mnoho elektrické energie, kterou využívají členské státy. Členské státy už teď využívají jadernou energii, například v mé zemi nakupujeme elektřinu z jiných zemí. A velice často je to energie, která pochází z, ze zahraničních jaderných elektráren a víme, že to čistá energie. Souhlasím s vámi, že se musíme zaměřit na bezpečnost a zabezpečení a že také potřebujeme lepší koordinaci. Také samozřejmě je důležité, aby e, vyzařova, vy, vyřazování jaderných elektráren z provozu probíhalo řádným způsobem. My například víme, že v naší zemi tím budeme mít asi 20-letou práci s tím, abychom náš starý e, reaktor eh, sovětského typu vyřadili bezpečně z provozu. Takže na to potřebujeme výzkum, koordinaci našeho úsilí, eh, sdílení vědecké erudice. To bude všechno důležité pro všechny členské země, které budou vyřazovat některé jaderné elektrárny z provozu. Je důležité, aby tento program se zaměřoval rovněž na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, nemohu souhlasit s vaším stanoviskem, paní zpravodajko, že chcete část návrhu úplně vyškrtnout. Přitom to jsou právě části, které se týkají energetické fúze, což je velice důležitá technologie výroby energie. Projekt energetické fuze je velice důležitý pro členské státy. Také máme různé závazky a myslím si, že pouze výzkum zaručí, že energetická fuze se stane bezpečnou energií v budoucnu a umožní nám um, uspokojit všechny naše potřeby v oblasti energie a zároveň bude bezpečnou energií. Navíc si myslím, že musíme hledat nové uh, způsoby eh, výroby energie, které budou bezpečné a levné pro budoucnost. Nemůžeme se spolehat pouze na obnovitelné stroje energií. Měli bychom hovořit také o své pozici na globálních trzích a o tom, že chceme zůstat konkurenceschopní na těchto trzích. Domnívám se, protože tento eh, program výzkumu a odborné přípravy potřebujeme. Já a celá moje frakce ten dokument komise podpoříme. Děkuji. Nyní za Alde pan Nerike. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za její práci. Když se hovoří o atomové energii, tak eh, se často eh, používá takové různé, používají různá eh, alibi, lidé jsou velice vyhranění, někteří rozhodně podporují jadernou energii, někteří Eh, požadují odstranění jaderné energie. Některé země zaujaly velice radikální eh, postoj. Když jsme proti jaderné energii, tak vlastně eh, se spochybňuje celý smysl tohoto odvětví. A podle toho, co kdo podporuje, tak potom ty postoje jsou radikálně odlišné. Já jsem zaznamenal, že naše zpravodajka tedy spadá do kategorie eh, kteří, eh, těch lidí, kteří jsou proti jadernému průmyslu a v tomto duchu nasměrovala zprávu, že by mělo dojít vlastně k eh, odstranění jaderných elektráren což samozřejmě eh, je nezanedbatelné téma eh, v tom odvětví při životnosti jaderných elektráren je třeba se samozřejmě nějak zbavit v uvozovkách určitých problémů. Nicméně to by nemělo být účelem tohoto programu, který je přece jen trochu širší, má zlepšit eh, vývoj, zajistit odbornou přípravu, výzkum a také odpovídat na položené otázky. Takže pochopíte, pane předsedo, že naše frakce podporuje návrh komise a e, jsme tedy naladěni v tom duchu, že bychom měli pokračovat, jak se začalo s tímto programem. A návrh Komise během nadcházejících dvou let by tedy eh, měla být zakotvená do finančních programů Unie až do roku 2019 a my budeme tyto záležitosti podporovat. Ještě několik poznámek. Co se týče nebezpečnosti jaderné energie, pokud jde o lidské zdraví. Chtěl bych jenom poznamenat, že jaderná energie má velice málo obětí ve srovnání s jinými typy energie. Já jsem z hornické oblasti, to znáte také dobře, pane předsedo, protože Polsko také byla zemí, bylo zemí uhelných dolů a desítky tisíc lidí e, zahynuli v uhelném průmyslu. Mnozí horníci zahynuli při těžbě a to nemluvím o druhotných efektech e, klimatických změnách. A e, vlastně na to lidské zdraví, nebo k tomu lidskému zdraví je nejohleduplnější jaderná energie, ale to případné riziko se nám eh, jeví jako nezměrné a proto tedy mm, tyto vyhraněné postoje. A druhá poznámka, pokud jde o výzkum a odbornou přípravu, náš program je poměrně diskrétní, pokud jde o lidské zdraví. Dali by se klást otázky o používání jaderné energie u lidského zdraví. Nejsem si jist, zda je to oblast, kde je eh, velká budoucnost z hlediska terapeutického, možná z hlediska diagnostického je to důležitější. Já věřím v tu jadernou syntézu a myslím, že bychom ji měli podporovat i nadále, tím spíše, že EU je v tom zásadním partnerem myslím, že budeme postupovat mnohem rychleji, než se očekávalo. Když se podíváte na různé velké programy, platilo to pro štěpení, bude to platit i pro syntézu a i pro další programy. A já z toho mám takový pocit, že do roku 2050 dojdeme k pozitivnímu výsledku. Další e, poznámka. Výroba jaderné energie štěpením je velice dynamická. Existuje 240 programů na výstavbu jaderných reaktorů ve světě a můžeme tedy my rozhodnout, když jsme důležitým eh, aktérem dekarbonizace, že zůstaneme stranou tohoto postupu. To se mi zdá eh, relativně eh, odtrženo od reality. Takže pochopíte, pane předsedo, že celkově budeme zaujímat postoj blízký návrhu komise. Přejeme si, aby se pokračovalo v tomto programu i po roce 2019. A poslední eh, drobnost byla tady zmínka o rovnosti mužů a žen ve výzkumu a odborné přípravě. Víme, že to není splněno už z historických důvodů eh, vzdělávání vědců, jejich osobní rozvoj, Eh, to bylo dosti nerovné v uvozovkách, ale teď se situace napravuje a já tedy podporuji tyto poznámky v návrhu komise, ale jedna věc, té jsem byl opravdu perplex, jak tedy gender souvisí s touto záležitostí. Eh, Leda snad u zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do těch programů eh, pro výzkum a odbornou přípravu. Je to vlastně eh, princip kdy, jakési nejistoty, kdybychom před, procházeli od atomového výzkumu k kvantickému výzkumu, a to asi není předmětem této zprávy. For your remarks. Mister... Ano, děkuji. Nyní pan Silikiotis, který nahrazuje paní Marisu Matias, která nemohla být přítomna, ale samozřejmě oba dva zastupují GUE. Prosím. Děkuji za slovo pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce Rebece Harms za tuto zprávu. Bohužel na na šestinová zpravodajka není v Bruselu, takže gue přednesu stanovisko já. Domníváme se, že jaderná energie představuje velikou hrozbu, jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Domníváme se, že výzkum by měl být eh, přeorientován na otázky bezpečnosti a zabezpečení. Ani si mm, nemyslím, že bychom se měli zaměřovat na to, jak zachovat jaderné elektrárny. Neměli bychom podle mého názoru dávat velké peníze do takových projektů, jako je ITER, do projektu jaderné fúze. Myslím si, že bychom se spíše měli zaměřovat na výzkum a inovace, které se snaží spíše pomáhat životnímu prostředí a veřejnosti a lidem obecně. Děkuji za GUE. A nyní paní Lešovalí, která nahradí paní Kapol která je stínovou zpravodajkou. Prosím. Ano, pane předsedo, paní zpravodajko, při mém prvním vystoupení eh, v tomto výboru ke zprávě jsem podpořila pohled komise, která vnímá jadernou energii jako užitečnou Eh, za účelem snižování eh, emisí CO2. Říkala jsem, že jsem eh, spokojená s konsensuálním textem komise a doufala jsem, že jako zelená zpravodajka budete se snažit dospět ke společnému postoji a ne k dogmatickému postoji. Bohužel ta vaše zpráva nebyla připravena tak, aby vedla ke konsenzu mezi jednotlivými frakcemi a mezi jednotlivými zeměmi, které mají různý postoj k jaderné energie. Je to pohled německých zelených, kteří jsou proti jádru a chtějí se tedy orientovat na energii bez jádra, tak jako je to volba Německa. Euratom je vy tedy vnímáte e, jako organizaci, která by měla rozebírat e, jaderné elektrárny. Ve Francii 77% energie je z jádra a budujeme v současnosti nový reaktor. E, souhlasíme s cílem, že by ta organizace bezpečnosti a zajištění eh, jaderného odpadu by měla být prioritou, ale zároveň bychom neměli vlastně poškozovat podporu výzkumu štěpení. Říkáte, že jaderná energie je překonaná, ale mnozí Evropané to tak nevnímají a výzkum v této oblasti je poměrně málo nákladný a musí pokračovat. Jsme také eh, tedy překvapeni, že z textu chcete vyškrtnout vše, co se týká výzkumu v oblasti jaderné bezpečnosti, což podle nás je klíčový cíl Euratomu. I když ITER není financován přímo z tohoto programu, tak ještě jednou potvrzujeme podporu výzkumu v oblasti jaderné syntézy, kterou chcete z toho textu e, úplně vymazat. Tento velice dlouhodobý projekt je příkladem spolupráce, který spojuje evropské národy a hlavní světové mocnosti, kteří dohromady představují více než polovinu lidstva e, pokud jde o financování, je třeba zajistit trvalé financování do budoucna, abychom měli dlouhodobou vizi. To považuji za zásadní. A poslední věc, chci podpořit to, co říkáte o teroristických hrozbách, zabezpečení jaderných elektráren před touto hrozbou je velice důležité a doufejme, že to v tom textu to nezůstane jenom obyčejnou frází v úvodních ustanoveních. Děkuji. Uh, Děkuji. Děkuji za vaše stanovisko jménem ENF. Teď ještě paní Francois Grostet. Děkuji. Když poslouchám eh, kolegy, tak mám dojem, že úkol zpravodajky bude velice složitý, protože také já si myslím, že návrh komise prodloužit o dva roky rámcový program výzkumu Euratomu je vynikající iniciativa. A chtěla bych připomenout, a už to tady říkali i kolegové, že jaderná energie je zásadní, protože je dekarbonovaná bez uhlíku a nemůžeme Prostě říkat, že už jádro vůbec nepotřebujeme, třeba ve zdravotnictví je to velká mílka. Je třeba podporovat evropský výzkum v jaderné e, oblasti a je třeba zajistit kontinuitu. Musíme být konzistentní. Kontinuitu projektů e, a e, evropské výzkumné agendy. Na rozdíl od zpravodajky si myslím, že omezování rozpočtových prostředků na tento program je nepřijatelné. Tyto prostředky tedy jsou součástí součástí rámce 2014-2020. Ano, je určitě třeba dělat výzkum, zabývat se jadernou bezpečností, zabezpečením odpadů, ale tento program musí rozhodně být určen pro celý výzkum a celou inovaci. Je třeba i zachovat eh, vlastně to, tu technologickou vůdčí úlohu. Mluvilo se tady o ITERu, o různých technologií. Je třeba hledat výzkum eh, v nových eh, systémech reaktorů jaderných paliv, neříkejte mi, že jsou vědci, kteří jsou přesvědčeni, že už nebudou žádné komerční aplikace jaderné syntézy za 50 let. Když se podíváme, co říkali vědci před 50 lety, myslím, že vůbec netušili, Eh, jak bude vypadat umělá inteligence a všechny nové technologie, eh, o kterých eh, každý den v tomto výboru hovoříme. Takže prosím, neposlouchejme vědce, když říkají, že za 50 let to bude jinak. To už tady bohužel nebudeme, abychom to zjistili. Ale musíme připravovat prostor pro budoucí generace a proto je důležité mm, podporovat výzkum Euratomu. Uh, uh, uh, um, Děkuji. A jako další paní Moody. Děkuji. Děkuji rovněž zpravodajce. Tady máme vzácnou příležitost, kdy já zjišťuji, že jsem na opačné straně těch argumentů než paní zpravodajka. Spíše tedy chci vyjádřit podporu pokud ne všem, tak téměř všem předřečníkům ve smyslu nastavení těžiš tak, jak je vidí komise a spíše obocné podpory toho, jak to komise vidí. Ano, samozřejmě, že se musíme zabývat jak hospodařením s odpady, či s neutralizací odpadů, či vyřazováním jaderných elektráren z provozu, ale tam už se mnohé děje ono se zdá, že přece jen mnohé je třeba k tomu dodat, ale spíše v jiném smyslu, než to říká zpravodajka. Například eh, výzkum nových technologií, výzkum technologií bez uhlíku, výzkum jádra ve zdravotnictví, jaderné energie ve smyslu mobility. Tam je třeba na tom budovat. Jedná se o globální projekt, o projekt nastavený tak, že můžeme být hrdí, protože jsme lídry a uvažujeme o nových technologiích a technologickém vývoji jak z pohledu materiálu, tak i vzdáleného řízení. Proto si myslím, že bychom měli tento projekt podpořit pár dodatečných záležitostí, zmíním pouze krátce. Za prvé, zajistit pokračování toho um, projektu. Společný evropský prvek je ve Spojeném království, ten musí být vnímán jako trvalá součást a pak kritéria způsobilosti stát se součástí dalších návazných programů na tento program. A pak ještě reaguji na komentáře týkající se genderu a um, nastavení podílu mužů a žen. Tady jde spíš o to, nezapomínat na ten aspekt a podpořit úlohu žen i v oblasti výzkumu. Jinak souhlasím se všemi, kteří to vidí jinak než paní Harms a ty pozměňovací návrhy půjdou tedy z mé strany opačným směrem. Děkuji, říká předseda. Snažím se zde obrátit na pana Henkla. Chtěl byste k tomu něco dodat? I vy jste stínovým zpravodajem. Ano, omlouvám se, že jsem zde nemohl být. Mám tam ministra ehm, zahraničí v kanceláři. Oči, zde jde. Naši zpravodajka paní Harms se dívá na zprávu komise. Tady souhlasím s předřečníky. Jinýma očima neustále zmiňuje vyřazování z provozu těch jaderných elektráren. To se objevuje ve všech pozměňovacích návrzích a já se spíš domnívám, že by měla se zamyslet nad tím, jak navrhuje vyškrtnutí všeho, co odkazuje na významnou úlohu jaderných technologií, ať už v hospodářství nebo v energetice. Tady připomínám, že to spadá do pravomoci členských států přisuzovat význam různým typům čerpání energie a není to správné místo snažit se ostatním vnucovat to, co bych mohl nazvat německým řešením spíše možná tedy um, řešením německojazyčných zemí. Rakousko a Německo um, to řeší takto. Žádná jiná země nechce být stoprocentně závislá na jaderné energii, ale uh, ten správný mix si každá země nastavuje sama v zájmu udržitelnosti a určité dlouhodobé modrosti, ale osekání vědeckých a výzkumných prostředků by záporně ovlivnil úlohu Evropy, jak co by lídra výzkumu v té oblasti, tak i co by pevniny, kde se snažíme mít dispozici všechny eh, prostředky k zajištění bezpečnosti jaderné energie, k zajištění jejího budoucnostního potenciálu. Pokud chceme, aby to tak zůstalo, musíme pracovat na všech oblastech jaderného výzkumu, abychom diversifikovali a byli schopni eh, soutěžit s ostatními globálně. V opačném případě to bude Rusko či Čína, která v tomto prázdnu um, se stane dominantní a to samozřejmě si asi nepřejeme. Rovněž si ještě zdůrazním něčeho, na čem mi záleží osobně, totiž, že bychom měli pokračovat ve spolupráci se Spojeným královstvím i po Brexitu. Právě v jaderné spolupráci. Já už jsem to zde říkal a zopakuji to, že Brexit je kolosální chyba, prohrávají obě strany, obě strany tím utrpí, jak Spojené království, tak Evropa. A je třeba se oficiálně vyjádřit v tom smyslu, že jelikož britská vláda chce platit za pokračování spolupráce a výzkumu, tak je toho třeba využít. Já jsem se sešel s představiteli 15 britských univerzit a všichni se mnou souhlasili, všichni přítomní, že je třeba se pevně rozhodnout za pokračování všech výzkumných projektů, včetně tady toho po Brexitu. Mám určité obavy, protože současné návrhy se přímo k této potenciální smlouvě mezi eh, Společným královstvím a Evropou nevyjadřují eh, eh, od roku 2019 a proto si myslím, že by se ta věc měla objevit, protože je tak zásadně významná. Děkuji, pane kolego, za vaše trošku do mlína. A nyní jménem Evropské komise se obracím na paní Julie Botrel. To je generální ředitelství pro vědu a výzkum. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno všem. Komise vítá názory v návrhu zprávy, že totiž evropské programy mohou vést ke zvýšení evropské bezpečnosti a ochrany před jaderným zářením. Komise rovněž bere na vědomí obecnou podporu pro prodloužení programu Euratom na období 2019-2020 a že na posledním zasedání v březnu Členové tohoto výboru se vyjádřili ve prospěch tohoto kroku a i nyní. Je zcela jasné, že konsensus po um, incidentu ve Fukushimě odráží priority dvou programů Euratom, které byly schváleny v roce 2011 po této nehodě a že to stále platí. Navržené programy na období 2019-2020 i nadále zdůrazňují, že záleží na evropské bezpečnosti, bezpečném provozu i pravidle, které ji zajiští a novém nastazování a zpřísňování těchto pravidel. Proto v rámci výzkumu komise navrhuje, aby ty priority nebyly měněny z ohledu e, fůze, tedy syntézy, tady komise navrhuje, aby se výzkum přidržel stávající strategie, která je součástí cestovní mapy pro práci na fúzi v evropském kontextu. A tam je celá řada důvodů. Za prvé, e, připravit Evropu na budoucnost, za druhé zajistit co nejlepší návratnost evropských investicí v tomto eh, oboru plném výzev a aby Evropa stále byla i zůstala lídrem ve výzkumu a inovacích v jaderné oblasti a zajistila i aktuální schopnost eh, zabývat se současnými Eh, jadernými elektrárnami. Nevíme, do jaké míry se má eh, jaderná syntéza stát součástí našeho energetického mixu, ale musíme to zjistit. Pokud bychom z fůze vycouvali nyní, tak by to ohrozilo budoucnost naší práce na dekarbonizaci. Děkuji vám. Vyslechli jsme tedy i stanovisko Evropské komise. No, naše paní zpravodajka nemá snadný úkol, to už zdůraznila kolegyně Grostet. Jak to vidíte? No vy mě znáte. Já neuhnu. Právě naopak, když vidím překážku, tak mě to motivuje k té INTE. Ta první stráva, tam jsem byla tedy co by asistentka v 80. letech a pracovala jsem pro ITER a tam už se nahlíželo na komerční využití jaderné syntézy, že už to nastane mezi lety 1995 eh, a 2005 tehdy. Tedy pokud hovoříme o tom, že je to téměř konfesijní záležitost, ta debata, že máme ty, kteří věří eh, jádru a ti, kteří mu nevěří, tak si myslím, že bychom měli poklepat na rameno těm, kteří jsou přesvědčeni, že jaderná syntéza je v pořádku, tak ono už nikoli pouze mé asistentské období doznělo, ale nyní už jsem 15 let poslankyní a stále ještě se posouvá neustále ten horizont toho, kdyby snad ta jaderná syntéza mohla nastat a už hovoříme o konci 21. století. Kdo tedy se domnívá, že bychom se měli připravit na komerční využití, tak je velice přesvědčeným věřícím. Zároveň chci upozornit, že se jedná o zdaleka nejdražší vědecký program v EU a i zde chci přihlásit své pochyby. Já si dokážu představit, kde co v tom základním výzkumu, ale to, co se děje zde v oblasti ITER, tak to už se vymyká. A bylo to vyňato z toho výzkumu prohlášení eh, k mému postoji mě nepřekvapuje, ale mám dojem, že většina členů tohoto výboru se dostatečným způsobem neinformovala o tom, co říkají vědci sami o potenciálu komerčního využití jaderné syntéze. Oni jsou neustále pod politickým tlakem přijít s něčím. No a když s nimi pohovoříte, tak zjistíte, že oni by nejraději neslibovali vůbec žádný časový horizont. Eh, bezpečnost. Ano, snažíme se dosáhnout maxima, ale z tohoto místa bych chtěla připomenout všem, že nemáme v EU žádné bezpečnostní standardy pro jaderné elektrárny, které by navazovaly na stávající stav výzkumu a vědy Pokusili jsme se o to, ale selhalo to při posledním pokusu něco vypracovat. Tedy co se týče výzkumu o bezpečnosti, tak tam už jsme za standardy, za normami, které jsou v současné době v platnosti, už jsme dále. A tam zjišťuji, že bychom se právě měli zabývat spíše tím, jak se postarat o to, že e, bezpečnostní standardy budou implementovány a překonají ty politické zádrhely. Těžiště vyřazování z provozu a e, nakládání s veřejným palivem. To já jsem si nevymyslela. Když se obrátíte na komisi a zeptáte se jí, jak k tomu přistupují oni, tak zjistíte, jak je to obtížné téma a v jak svízelné situaci se nachází právě ti zodpovědní pracovníci. A nejde pouze o to, zda už vystupujete z jaderné energetiky ale z pohledu každodenních problémů. Ve Francii například máme problémy, a to experti o tom hovoří, že už tam panuje ochota vyřazovat ze sítě ty nejstarší jaderné elektrárny, ty úplně přestárle, ale tím, že nastal bankrot Arevy, tak EDF vůbec nemá finanční prostředky o tom uvažovat o tom vyřazování z provozu. A to je problém, o němž se dost nehovoří. Co se bude tedy dít, když ty atomové koncerny neřídí správně tuto záležitost a pak nakonec dojde k tomu, že oni si nejsou schopni dovolit vyřadit a zavřít staré jaderné elektrárny argumentují tím, že musí být provozovány proto, aby se vydělalo dost na to, aby se snad možná někdy mohli vyřadit z provozu. Tady, tady pane Henkle, já vám tady konkrétně řeknu, jaké dopady měl bankrot Arevy a negativní dopad u EDF, to si prosím prostudujte. To už nesouvisí vůbec žádnou konfesní otázkou. Tady můžete důvěřovat číselným údajům a ty bohužel vám dávají velice střízlivý obraz. Já jsem se velice pečlivě připravila a je mi jasné, že někteří na to pohlížejí jinak, takže my se se stínovými zpravedaji na vše podíváme a zjistíme, zda do, se dopracujeme k nějakému společnému návrhu. Děkuji, říká předseda. Ano, děkuji za tyto komentáře. Takže 26. dubna je lhuta, to znamená, už je to pozítří v poledne, takže do té doby můžete předkládat pozměňovací návrhy. 10. července budeme hlasovat zde ve výboru ITRE a na plenárku se to dostane v září. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dámy a pánové, v půl druhé se setkáme na meziparlamentním eh, fórum, takže já vás tam všechny zvu na tuto schůzi. Budou tam zástupci devíti členských států z východní části našeho kontinentu. Výbor ITRE tam bude také. Takže 14.30, říká pan předseda. Já bych se ráda omluvila, nemůžu se zúčastnit. Myslím si, že to je velice důležité setkání zejména také tím, že tam budou lidé z východoevropských zemí, ale tedy bohužel eh, se budou účastnit akce, která připomíná výročí Černobylu. Dobře, a ještě předtím, než to začne v jednu hodinu, eh, tak eh, tam bude také nějaké občerstvení v té samé místnosti. Takže já vás zvu i na to, abyste se zúčastnili toho oběda před tou konferencí. Oh,